presidente la seduta è ripresa. zasedání je znovu zahájeno. Oznamuji výsledek druhého kola volby místo předsedu. Počet hlasující 672. Neplatné hlasy 34, nebo prázdné. Odevzdané hlasy 638. Absolutní většina 320. Teď vám přečtu hlasy jednotlivých kandidátů. Lambsdorff 393 hlasů. Paní poslankyně Lunáček 441 hlasů. Papademulis 469 hlasů. Pasku 500 17 hlasů. Poslanec Tarant 261 hlasů. Zvoleni jsou tedy Pasku, Papadimulis, Luňáček a Lambsdorff. Získali absolutní většinu platných hlasů. A na základě druhého kola. Je tedy prohlašuji za místo předsedy Evropského parlamentu a srdečně jim blahopřeji k získanému výsledku. Podle článku 17 odstavce 2 jednacího řádu je jejich pořadí stanoveno na základě toho, v jakém pořadí byli zvoleni a pokud je to eh, rovno, tak eh, se postupuje podle jednacího řádu. Pokud jde o volbu kvestorů, navrhuji, aby předložení kandidatur bylo v 16 hodin. Kandidatury musí být předány zástupci generálního eh, tajemníka v RZ00, což je v Louis Weiss a první kolo volby kvestorů bude probíhat od 16.30. Zápis ze včerejšího zasedání byl rozdán. Máte k tomu někdo připomínky?